Thank you very much, um, Mrs. Mnohokrát, paní Paria, mnohokrát děkuji za to, že jste odpověděla na všechny naše dotazy. Tím se dostáváme k další společné rozpravě, která se týká Frontexu, což je bod 456 na našem programu. Rozhodli jsme se, že nebudeme probírat bod 7 předtím, než dostaneme informace od Rady a od komise, takže bych vyzvala výkonného ředitele Frontexu pana Leitenena, aby hovořil o prioritách pracovního programu agentury pro rok 2010. A pan Busetel ještě má nějakou technickou poznámku? Ano, jestli mohu. Zde se hovoří o pracovním programu pro rok 2010, nicméně bych byl velice vděčný, pokud by ten eh, pan Leitenen mohl říci, co se dělo ve Frontexu v roce 2009, protože bychom chtěli vědět, co dělala agentura také v minulém roce, nejen co plánuje pro letošní rok. Musím zdůraznit, že do této chvíle, až vlastně teď jsme dostali pracovní program této agentury, předtím, než byla zahájena to schůze, měli bychom příště tyto dokumenty dostat s větším předstihem. Ano, děkuji. S posledním bodem naprosto souhlasím a týká se to všech informací, které dostáváme. Takže vás vítám, pane Leitenene, v našem výboru. Máte slovo eh, na dané téma, plus eh, ještě, prosím, odpověď se také na dotačnou otázku pana Busutila. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem členům výboru LIBE. Chtěl bych eh, popřát všem přítomným úspěšný rok 2010. Jsem velice vděčný, že jsem dostal tuto příležitost, abych se mohl dostavit na schůzi vašeho výboru a mohl předložit pracovní program pro rok 2010. Myslím si, že jeden z důvodů, proč jsem nepředložil tento dokument, je, že tento dokument ještě nebyl oficiálně schválen eh, správní radou. Bude, je to tedy z rozpočtového a procesního důvodu, nebo operačního důvodu, čili tento program ještě nebyl formálně přijat eh, správní radou, nicméně eh, tam nedojde k žádným změnám, je to spíše otázka na časování, kdy tento dokument má být přijat. Svoji prezentaci jsem rozdělil do 12 bodů. 12 témat. Pokusím se být velice konkrétně, zaměřím se na nejzajímavější body. Je tady jedna část v mé prezentaci, kde se zaměříme právě na výsledky za rok 2009 a doufám, že tím odpovím na dotaz pana Busutila. Nicméně výroční zpráva bude vydána později, tedy za loňský rok. Čili co se týče roku 2010, chtěl bych říci, že opět to bude velice zajímavý rok pro Frontex. Nyní řešíme několik otázek. Jednak je to Lisabonská smlouva, štokholmský program, ale také skutečnost, že Frontexové nařízení má být eh, pozměněno na základě iniciativy komise a to je také velká výzva pro Evropský parlament, který se má zúčastnit tohoto cvičení. Je tedy celá řada dalších velkých úkolů, které jsou eh, pro Frontex významné. Nyní bych rád připomněl naše hodnoty a naše cíle. Máme čtyři cíle. Jednak je to povědomí, chtěli bychom zvýšit eh, povědomí obyvatel, chtěli bychom se zlepšit, musíme také rychle reagovat, musíme zlepšovat interoperabilitu a z těchto důvodů musíme zajistit také vyšší výkonnost. Co se týče hodnot Frontexu, tak jednak je to otázka humanity, otevřená komunikace, dále profesionální přístup a také důvěryhodnost. To jsou hodnoty, které objevují v naší strategii, v našem výročním programu a také ve funkčních strategiích naší agentury. Nyní několik slov o situaci na externích hranicích. Bohužel jsem nebyl schopen vám předložit celý obrázek za rok 2009, protože analýzy, především za poslední čtvrtletí, ještě nejsou dokončeny. Nicméně taková je situace od prvního měsíce až do Eh, září. Eh, když se podíváme na ilegální eh, přestupní hranice a zamítnutí vstupu, je tady velké zvýšení. Máme tady 165 700 takovýchto případů, což je velké navýšení oproti roku 2008. Čili když se podíváme na sdílení těchto případů, tak je velice užitečné si uvědomit, že každý druhý případ, když se bavíme o ilegálním přestoupení hranic a zamítnutí vstupu, tak eh, každý takovýto druhý pokus je eh, na eh, pozemních hranicích. Co se týče vzdušných hranic, tak je to 26%, co se týče přímořských hranic, tak je to 24%, čili 50% je na pozemních hranicích. Nyní, když se dostáváme k otázce zjištění eh, ilegálních pobytu. Tady máme více než 251 tisíc případů. Opět eh, došlo o k významnému snížení o 30 Dále falešné dokumenty, máme tady více než 9 tisíc případů. Toto číslo není dostatečně vysoké. Pracujeme velice úpěnlivě na této otázce. Víme, že tady je ilegální eh, migrace, že tady je větší počet těchto případů. Dobré je, že se nám podařilo zachytit více než 15 těch, kteří zprostředkovávají tyto falešné dokumenty. Další čísla, která se zvýšila, je počet žadatelů o azyl, je to více než 15 a v tuto chvíli opět bych chtěl zdůraznit, že žadatelé o azyl nejsou hrozbou. Na co se zaměřujeme, jsou takzvané falešné, falšované postupy, Eh, při žádosti o azyl, k tomu se dostaneme za chvíli. Když se podíváme na geografické rozložení těchto případů, tak opět eh, využijte této jako mapky s těmito bublinami. Když vidíte zelenou, tak je to dobrá zpráva, kde je oranžová bublina, tak eh, je to určité status quo a kde je barva červená, tak v tomto případě mám špatné zprávy. Vidíme, že na Kanárských ostrovech došlo k drastickému nárůstu, ne snížení od roku 2008 eh, k roku 2009. Čísla v roce 2009 celkově byla na úrovni méně než 3 tisíc a když si vzpomeneme před dvěma lety, tak to číslo bylo více než 30 tisíc, čili tady to snížení je o více než 10 pokud srovnáme situaci eh, v oblasti Kanárských ostrovů. Dále Itálie, Malta, Středozemí, eh, můžeme říci obecně od května toto území bylo zablokováno, jsou tedy pouze individuální případy a tím jsme také sledovali účinky rozmístění těchto lidí. Také byly podepsány bilaterální dohody, například mezi Itálií a Libí, co se týče kontroly hranic a to je jasný indikátor v této oblasti. Dále naše hlavní obavy v příštím roce budou především eh, v okolí Turecka a Řecka, co se týče mořských hranic. To bude velká výzva pro Evropskou unii, co se týče eh, této migrace. Takže v číslech ten vývoj je možná pozitivní, ale když se podíváme na závažnost a celkové objemy, tak je to skutečně znepokojující situace. Další je společný denominátor, pokud srovnáme Kanárské ostrovy, střední oblast Středomo středozemního moře a potom hranice mezi Řeckem. V této oblasti nemáme žádnou strukturální eh, spolupráci s danou třetí zemí. A to je velká výzva pro Frontex, abychom mohli vyjednat a domluvit eh, určitou dohodu, co se týče kontroly hranice, především s Tureckem a na této otázce pracujeme velice tvrdě. Dále, eh, co se týče východních pozemních hranic, opět je tady cesta ze Střední Asie přes Rusko, Ukrajinu, eh, Moldávii do střední Evropy, do středoevropských zemí. Tato cesta je velice využívána. Na předešlém diapozitivu jsem ale nezmínil, možná jste se povšimli, že jsou tady určité trendy a čísla, co se týče eh, hranic mezi Albánií a Řeckem a dále pozemní hranice mezi Tureckem a Řeckem. Čísla na těchto hranicích jsou také relativně vysoká, ale zde vidíte, jak, jakým způsobem vznikají určité tlaky, co se týče eh, východních hranic eh, členských států Evropské unie. Chtěli bychom zdoraznit určité fenomy, což jsou falešné žádosti o azyl. Jednak je to ve středoevropských zemích, také na západním Balkáně a je tady celá řada afgánských občanů, což je klíčový problém, klíčová otázka, který se snažíme řešit. To je jedna z věcí, eh, kde chceme zajistit národnost těchto migrantů. Tady jsou velké obavy, zda stávající statistiky a informace, které máme k dispozici, jsou skutečně správné. Máme určité důvody k pochybám, především na hranicích mezi Řeckem a Tureckem, že méně než 10 těchto ilegálních migrantů eh, je skutečné národnosti, které se hlásí. Čili to je velice vážná obava, kterou máme. Chtěli bychom najít určité způsoby a prostředky, jak zjistit, odkud tyto lidé skutečně přicházejí. Nicméně, teď se vracím k obecnému přehledu výsledku za rok 2009. Nyní mnohem lépe víme, co se děje na externích hranicích Evropské unie. Kde jsou hlavní výzvy, co se kde děje a jaké jsou hlavní důvody daných trendů. Také, jaký je modus operandi je využíván a nyní si jsme o celé řadě věcí jisti, než jsme byli dříve. Čili tady máme také zvýšené eh, počty zjištěných facilitátorů. Čili spolu s členskými státy, pohraniční službou a Europolem se nám podařilo zrušit eh, organizace, které využívají a zneužívají lidi, kteří zajišťují převody ilegálních eh, imigrantů. Viděli jsme eh, také jasný nárůst, když jsme zajistili tyto operace, čili chtěli bychom, aby tyto operace byly účinné a Eh, chtěli bychom také snížit finanční prostředky v těchto oblastech. Víme, že eh, pouze zpráva hranic a kontrola hranic není eh, jediným klíčem k úspěchu. Když se podíváme na Kanárské ostrovy, na Gibraltar, pokud se podíváme na oblast Středozemního moře, tady je důležité, abychom měli společné operace. To bylo zcela zásadní, abychom zajistili pozitivní vývoj. Čili to je velice obecný přehled výsledků za rok 2009. Detailnější odpovědi budou k dispozici k obecné zprávě a také výroční zprávě o činnosti, která bude vydána o něco později. To znamená, že velké výzvy pro rok 2010 jsou následující. Opět musíme si lépe udělat představu a uvědomit si, jaká je situace. Musíme zajistit větší operační dopad. Musíme se zaměřit také na využití technických aktiv jednotlivých členských států. K tomu se vyjádřím za chvíli. A jak již jsem říkal, máme závažné pochybnosti o skutečné národnosti jednotlivých migrantů. Na to se zaměříme, čili budeme zjišťovat skutečnou národnost těchto migrantů. To je jedna z klíčových otázek, protože pokud nevíme, odkud tyto lidé přicházejí, tak je velice obtížné najít adekvátní prostředky, abychom zajistit určitou změnu situace. Dále budeme harmonizovat naše činnosti. A naše činnosti budou také interoperabilní a chceme také zvýšit spolupráci s třetími zeměmi. O této spolupráci se zmíním za chvíli. Nyní se podívejme na intenzitu jednotlivých operací a s velkým potěšením vám mohu ukázat, jaký byl vývoj v této oblasti od roku 2006. V loňském roce jsme byli příliš skromní, když jsme chtěli zvýšit naši operační aktivitu, ale nakonec jsme skutečně zajistili nárůst o 24%, co se týče počtu operačních dnů. A když se podíváme na rok 2010, tak jsme naplánovali a možná je to ještě navýšíme o 24%. Čili tato intenzita má určitý potenciál, můžeme být ještě aktivnější v této oblasti. Za předpokladu, že členské státy budou tomu také napomáhat. Dále školení, to je velice důležitá oblast. Je tady pouze takové srovnání, kolik školicích dnů jsme koordinovali ze strany Frontexu a jaké jsou vyhlídky do příštího roku. Došlo zde výraznému nárůstu. Zde v této práci budeme pokračovat i v příštím roce. Nyní několik slov o technickém vybavení, kterému říkáme kráté. Jsem velice rád, že už tomu neříkáme jako určitý eh, sada nástrojů, máme aktiva, která jsou vlastněna členskými státy, která mohou být použita u společných eh, operací, pokud budou naplněny podmínky ze strany členského státu. Jednak eh, vycházíme z vůle členského státu, že nemají žádný mandát, žádnou povinnost poskytnout eh, tyto prostředky, pokud k tomu nebudou být dobré důvody. Jaká je tady obava ze strany Frontexu? Asi 60 operačních výdajů Frontexu eh, je zainvestováno na proplacení nákladů ze strany té země, která zajišťuje tuto operaci, ne které se připojí k této operaci. A Chtěli bychom, aby tyto operace v následujícím roce byly evropštější, to znamená, aby se zapojilo více evropských států a aby také pokryly vysoké procento nákladů, které jinak má ta hostitelská země. To je jedna ze skutečností, na kterou musíme pamatovat, když se bavíme o otázce aktiv a zprávy aktiv Frontexu v budoucnosti. Nyní je týmy rychlého nasazení na hranicích. Nemáme takovéto případy, které by byly popsány eh, v radě nebo v Evropském parlamentu v jejich nařízení a z tohoto důvodu jsme pouze zajištili školení pro tyto týmy, aby byly připraveny, aby mohly být rychle nasazeny v případech, pokud by takováto situace vznikla. <laughs> Děkuji mnohokrát, pane Leitine. Vidím, že jste zvládl i bod 5 na našem programu, čili nyní bych ráda otevřela diskusi pro otázky. Mám tady osm zájemců. Omlouvám se, nemáme příliš mnoho času, protože musíme také probrat bod 6 na našem programu a to všechno musí proběhnout během půl hodiny. Nevím, jak je to možné, protože hlasování je až v pět. Tady ve svých poznámkách mám, že musíme skončit za 20 minut pět, takže máme půl hodiny. Prosím, omezte se všichni na jedno minutový dotaz a ne na politická prohlášení. Ta, pan Bruserino, prosím. Mrs. I think. Paní Bruserino. See you behind the... Oh, that's... Yes, well, last year you were Mr. Lambrinidis. Grazie, grazie, madame Presidente. Thank you very much for coming. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji, že jste se dostavil. Děkuji, že jste se dostavil. Mám dvě stručné otázky. První otázka se týká zvýšení činnosti v roce 2010. Většina to má být eh, především v pilotních eh, projektech a ne v operačních projektech, pokud se díváme na ten váš graf. Čili jaké pilotní projekty plánujete pro tento rok, protože my si myslím, že jste se o nich konkrétně nezměnil. Druhá věc je vyjednávání s Tureckem. Rád bych věděl, jak vyjednávání probíhá. Všichni víme, že řada helikoptér a aktivit eh, v této oblasti vedla eh, k tomu, že turecká vláda nás obvinila z porušení vzdušného prostoru, čili možná Turecko by mohlo využít vyjednávání s Frontexem a mohla by se zachovat tak, že možná nepomůže Evropě, aby lépe mohla chránit své hranice a zamezit legální migraci, ale spíše může řešit také otázku eh, svrchovanosti Řecka, čemuž eh, už došlo v minulosti. Čili mě by zajímalo, jak řešíte tyto problémy a jakou spolupráci máte s řeckou vládou, aby došlo k dobré koordinaci v této oblasti. Děkuji. Nevím, jestli na vašich obrazovkách také vidíte hodiny. Takže paní Ledford a pan Morejs. Takže minutu, prosím, paní Ledford. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Leitenene. Říkám si, kolik operačních aktivit ve Frontexu vám umožňuje, abyste mohli reagovat na požadavky Rady a komise, například v tomto dokumentu, který jste udělal, to se týká reakce na ekonomickou krizi, tak zde jste uvedl že tyto krize se objevily i v 80. 90. letech a je to určitý začátek právě těch falešných žádostí o azyl. Můžeme spojit tyto problémy a můžeme vytvořit koherentní, konzistentní politiku v oblasti ilegální migrace. Mě by zajímalo, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit. Dále jste uvedl, že je tady zvýšený tlak na hranicích mezi Tureckem a Řeckem. Je to určitý důsledek možná uzavřené dohody mezi Itálií a Libií. Sledujete, co se děje v Libii a Zmínil jste se o cílech Frontexu. Je tady otázka lidských práv. Jste si skutečně jist, že lidé, kteří jsou navráceni, nejsou vystaveni zneužívání svých eh, práv? Já se moc omlouvám, ale máme skutečně velice málo času. Pan Moraes a potom paní Killer. Já budu velice stručný. Chci se zeptat na konkrétní věc, která se týká šengenského pohraničního kodexu, protože to je zcela zásadní eh, pro to, co říkala také paní Ledford. Co se týče otázek Frontexu, mám jenom takovou poznámku. Měli jsme určitou diskusi s komisí o aktivech Frontexu. Bylo řečeno, že máte málo svých aktiv, eh, zcela záležíte na členských státech. To je podle mého názoru zcela zásadní. A z toho, co jste říkal, mi nebylo jasné, zda se situace zlepší, protože tady záleží na dobré vůli členských států, čili jaká je situace v této oblasti a které členské státy můžeme pranířovat, naopak které členské státy naopak provedly humanitární operační eh, operace, především na volné moři. Takže teď vidíte stopky nebo hodiny, takže prosím, buďte struční. Takže další řečník a potom požádám pana Letena na odpověď. Děkuji. Vracím se k otázce paní Ledford. Víte, co se děje s lidmi, které navracíte nejen do Libie, ale kamkoliv? Hlavním cílem Frontexu je zvýšit vzájemné chápání lidských práv a operačních činností. Jste úspěšní, podařilo se vám naplnit tento cíl, také provádíte vyšetřování eh, v tom, že naopak lidé, kteří neměli být navráceni, byli navráceni vašimi pracovníky a dále se vracím k rozpočtu. Rozpočet neodpovídá té myšlence, že 50% lidí eh, překročí pozemní hranice. Zdá se, že nejvíce prostředků investujete do námořních hranic, čili jak to děláte. Možná, eh, když jsou lidé na volné moři, tak eh, to stojí více peněz, aby se zachránili jejich život.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 Um, Děkuji mnohokrát. Budu stručná, vracím se k Turecku. Podobnou zprávu jsme sešli v loňském roce, čili nyní hovoříte o tom, že dokončujete dohodu s Tureckem, ale co konkrétně eh, znemožňuje Turecko, aby to podepsalo? Slyšeli jsme to samé v loňském roce a opět se to opakuje. Co se týče aktiv Frontexu a výdajů, je to velice problematická citová otázka, čili měli bychom vytvořit nějaký mechanismus ze strany členských států, hlavně co se týče aktiv a výdajů Frontexu a myslíte si, že dohoda tak jak by měla být dohodnuta, co se týče eh, námořní hranice, pomůže této situaci? Signor Leitinen, nella sua premessa lui ha parlato... Děkuji. Pan Leitinen hovořil o solidaritě a humanitě. Hovořil také o programu Chronos. A tento region, který se to týká, je jeden z nejhorších. Vývoj je spíše negativní po tom, co vstoupila v platnost dohoda s Libií a Itálií. V této dohodě se počítá s tím, že uprchlíci by měli být vráceni zpět, aniž by byli identifikováni. Jak v této souvislosti můžeme hovořit o humánním přístupu, když ani neidentifikujeme migranty? A co chce učinit Frontex do budoucna, kdyby se něco takového mělo zopakovat? Nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie uzavřela dohodu s Libí, aniž vidíme, co v ní je. Pan Alfano, pan Posutil. Děkuji. Co se týče kráte, tak eh, máme revizi mandátu, čili co je vaše doporučení? aby dobrovolně členské státy se zúčastnily kraté, aby se to stalo možná povinností. Čili otázka zní, zase myslíte, že to je dobré nebo ne. Za druhé, vytvořili jsme legislativu, vyškolili jste pracovníky a říkáte, že to nikdy nebylo využito. Co se o tom myslíte? Je to neužitečná iniciativa? Co můžeme změnit, aby tato iniciativa byla užitečná? Mrs. Chair, thank you very much. Děkuji. Dvě otázky, které se týkají diapozitivu číslo 2. Tady se uvádí, že v roce 2009 251 700 lidí, ale snížilo se to o 30%. A to jsou lidé, eh, kteří prošli doslova Frontexem. Ale kolik lidí jste nezaznamenali nebo neviděli? Protože je velice pěkné, že došlo k určitému snížení, ale jaká je opravdová situace? Co můžete říct o těch lidech, které jste nezaznamenali? Druhá otázka. Říkáte legální přestupy hranic a také zamítnutí vstupy. Ale zamítnutí vstupu, to je už oficiální záležitost a ilegální přestoupení hranice, to je naprosto ilegální věc. Čili jakým způsobem rozlišujete tyto dvě skupiny? Čili kolik lidí uh, je zamítnuto na hranicích a kolik lidí ilegálně přestoupí hranice. Děkuji. Děkuji paní Flotter, a potom pan Leitenen. Oui, si j'ai bien compris, vous avez précisé... Děkuji mnohokrát. Opět bych se vrátil k tomu ujednání s Tureckem. Myslím, že jsem to říkal také v loňském roce, že eh, vždycky je to otázka dvou. Není to otázka diktátu, musíme se na něčem dohodnout předtím, než se dopracujeme k nějaké dohodě. Jak už jsem říkal, eh, ty technické diskuse, postoupili celkem daleko, je tady vzájemné porozumění a to bude rozsahem tady naší spolupráce. Je to operační věc, je to otázka školení, výměny informací, je také něco v oblasti výzkumu, vývoje a jak spolu můžeme spolupracovat v rámci společných operací. Čili je to velice operační záležitost, dokonce to má být určitý nástroj, kdy se snažíme řešit nějaké otázky, snažíme se být maximálně praktičtí. Klíčovou otázkou, když se bavíme o aktivech, zda by to mělo být závazné či ne, zda bychom měli mít své vlastní vybavení. Myslím si, že v tuto chvíli by nebylo rozumné rozhodovat, do jaké míry by účast na operačních státech měla být závazná. Chtěli bychom to dělat dál, jak jsme to dělali dříve. Chtěli bychom využít možnosti povzbuzení jednotlivých členských států, aby byli aktivnější, aby měli dostatek času, aby pochopili, jak pracujeme na evropských výzvách. Nechceme eh, využít nějakého eh, byče, spíše tedy chceme využít cukru. Chceme být ale zároveň také nezávislejší, abychom měli možnost rychle reagovat. A nyní vyvstává otázka, zda bychom měli mít své vlastní vybavení, svá aktiva, abychom měli stoprocentní jistotu, že když něčemu dojde, tak můžeme toto vybavení okamžitě využít. Eh, hlavně v těch důležitých eh, operacích po určitou dobu, čili na jedné straně chceme pozbudit státy, aby byly aktivnější, aby se aktivně zapojovaly do společných operací a chceme také umožnit, aby byl Frontex schopen mít své vlastní vybavení do určité míry, aby mohl zajistit určité operační schopnosti. Dále Rabbits, eh, čili ten tým rychlého nasazení, tento tým se měl používat ve výjimečných situacích. Proč? Protože účast v těchto operacích je závazná pro členské státy. To znamená, potom práh pro rozmístění jednotlivých odborníků je relativně eh, vysoký, čili jsou to výjimečné, nalahavé situace. Eh, tato cvičení probíhají dvakrát ročně, jsou vysoce kvalitní, zúčastnilo se jich 700 odborníků a je to smysluplné, protože je důležité, abychom věděli, jak ten systém funguje, pokud tyto odborníky budeme potřebovat a rozmístit je. A téměř těchto sedm odborníků v tomto týmu je zároveň Eh, účastníkem takzvaného týmu dobrovolníků a přesně tyto odborníci jsou ti, kteří se zúčastní těch běžných operací systematickým, pravidelným způsobem každý rok, čili členové tohoto týmu rychlého nasazení se také zapojují do běžných operačních aktivit Frontexu. Když se bavíme o školení Rabbitu, tak spíše chceme vyzkoušet eh, schopnost rychlého nasazení těchto odborníků, pokud eh, vznikne tato potřeba, čili měli bychom hovořit o těch zvaných rabbitech eh, a o těch druhém týmu. V podstatě je to velice užitečný nástroj, který se překrývá a je velice užitečné mít tento systém, pokud takovéto situace vzniknou. Nyní pan Van de Kemp otázka ilegálních migrantů, které nezachytíme a nevidíme. Rád bych vám na tuto otázku odpověděl, což je v podstatě ehm, to, co si přeje každý v této oblasti, abychom věděli, kolik tady máme ilegálních eh, migrantů. V Evropě v tuto chvíli nemáme skutečně spolehlivé odhady takzvané skryté zločinnosti. Snažíme se hlavně zaměřit na hodnocení zranitelnosti pohraniční kontroly jednotlivých členských států a chceme hodnotit především spolehlivost systému členských států a našich operací, ale věřte mi, že to bude operace na dalších deset let. Je to zcela zásadní otázka, abychom měli možnost vidět to, co nejsme schopni zachytit nebo vidět. Takže to pro tuto chvíli asi bude vše. Ještě otázka. Anda, non ha risposto. Tím jste nezodpověděl moji otázku. Že velice stručně mohu, co se týče základních lidských práv, velice často eh, se setkáváme s těmito otázkami, jak bychom měli reagovat v případech, kdy dochází k údanému porušení lidských práv a musíme být eh, velice otevření a čestní. Hraniční kontroly se vždy stávají předmětem těchto obvinění. Snažíme se zlepšit situaci pomocí školení, zavádíme určité komponenty do operačních plánů, ale pochopitelně otázky, které se týkají tohoto problému, se nevyřeší eh, samotnými pohraničníky. Musíme mít schopnost vyšetřování, čili na jedné straně to dělají členské státy. Máme také takzvaný vykazovací systém. Zjišťujeme, co se kdy stalo, kdy probíhají společné operace. Pokud eh, tam vznikají obvinění, že došlo k porušení evropských eh, zákonů, tak to musíme předložit eh, patřičným orgánům. A v některých případech jsme se obrátili na Evropskou komisi, která řešila takovéto případy. Čili tyto otázky bereme velice závažně, nicméně musíme chápat eh, svoji úlohu v této oblasti. A to se týká také spolupráce mezi členským státem a třetí zemí. V tomto případě je to Itálie a Libie. Frontex nemůže převzít úlohu soudce, nemůže říct si, co je dobré, co je špatné. To není naším mandátem, především když nejsme ani partnerem eh, v takovýchto diskusích. Ale obecně řečeno, když eh, se bavíme o skutečném respektování lidských eh, práv, děláme to z dlouhodobého hlediska. Každé školení Každé osnovy školení vždy obsahují velice důležitou část, která se zaměřuje na tuto oblast a chtěli bychom zcela jistě zlepšit situaci z dlouhodobého hlediska. Chtěli bychom více zainvestovat do školení a e, zvyšování povědomí u pohraničníků. Děkuji, pane Letenené. Vážení kolegové, máme tady další tři zájemce. V tuto chvíli vás e, budu muset opustit. Ještě pan Tavares se chce ujmout to slovo, ale předám nyní roli předsedy panu Jatolimu. Budu muset odejít a chtěla bych poděkovat panu Leitenenovi za to, že se dostavil do našeho výboru. Chtěl bych jenom říci, že bychom měli seznam eh, zájemců o dotaz. Byl jsem druhý, kdo se hlásil, čili já se omlouvám, daří se mi většinou všimnout si všech hned na začátku, ale pochopitelně se mi může stát, že někoho přehlédnu. Čili tímto předávám slovo panu Jakolínovi. Dále se hlásí slovo pan Enču. to bude užitečné jak pro nás, tak pro vás. Bene, io sostituisco la, la, la Ano, já přejmu nyní vedení a řízení této schůze. Jsou ještě další kolegyně a kolegové, kteří se přihlásili do diskuze. Pan Anču, prosím.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 I Já jsem si položil tuto otázku. Otázka zní následovně. Vy jste hovořil o čtyřech základních prvcích nebo pilířích vašich aktivit. A hlavním bodem byly dohody s členskými státy, které ne jsou správně a dostatečně financovány. Některé nástroje jsou dány k dispozici Frontexem a používají je i jiné státy. 25. listopadu byla přijata Stockholmská úmluva a došlo k posílení prostředků pro Frontex, také i k zesílené spolupráci. Ale ta spolupráce ne vždy fungovala dobře. Jednotlivé členské státy se ptali, jak je možno tuto spolupráci zlepšit, pan Tamaras? Well, it pays to complain, it seems. Well, uh, Mr. Leitinen, you showed... Prego. Pan Kočeta, prosím. Ha fatto riferimento nella, nella sua analisi al fatto No. Ve své analýze jste poukázal na to, že ve Středomoří, speciálně v regionu Malty a Itálie, došlo ke zpomalení aktivit Frontexu. Frontexu. Došlo ke snížení veškerých námořních aktivit a operací. To má za následek, že nedochází k určitým zásahům. Podle mě Frontex tam nikdy nebyl vůbec činný takže nedošlo eh, k přerušení migračních tolků do Itálie, na Maltu a tak dále. Celé ty aktivity by se měly soustředit na tyto dvě země, ale ten tlak neustává. Existují i pozitivní, i negativní aspekty. Já bych chtěl poukázat na ty negativní. Existují bilaterální eh, bilaterální dohody mezi členskými zeměmi, ale také s nečlenskými státy. Dejme tomu, že kdybychom měli společný názor na kontrolu migračních toků, kdybychom měli společnou politiku ohledně lidských práv a kdybychom zohlednili kontrolu hranic, z Řecka je možno se dostat do EU a usadit se třeba v Belgii. A to se projevuje nejen na té první zemi vstupu, ale to se projevuje na celé EU. Co tím chci říci? Následující. Nemůžeme hovořit pouze o evropské politice, ale měli bychom hovořit o jednotném postupu a měli bychom se snažit uzavřít bilaterální dohody mezi jednotlivými členskými státy. Jen tak lze vyřešit určité problémy. Otázka Líbie a Itálie. EU chce uzavřít dohodu s Libií. Podle mě Líbie je třetí zemí. Libie známa samozřejmě, že porušuje lidská práva a na to se musíme podívat. Paní Versa. Excusez-moi, monsieur le président, mais je trouve assez... Bene, direttore Elena parola. Ředitel, máte slovo. Opět děkuji. Bohužel jsem nepochopil otázku pana Enchua, pana Geishna. Pokud je to otázka, zda Frontex bude provádět eh, nebo vytvářet společné vyšetřovací týmy, tak ne. To není v popisu naší práce. Možná ta otázka mi nebyla úplně jasná. Dále, štokholmský program, to je několikaletý program v této oblasti a tady sehráváme celkem významnou úlohu a štokholmským program naopak nám umožňuje, abychom se zapojili v celé řadě oblastí. Štokholmský program také díky Lisabonské smlouvě posiluje vnímání, že kontrola hranic může být používána k různým účelům, pokud máme vhodné nástroje. To je klíčový přístup. Vidíme, že členské státy jsou vyzýváni, aby se aktivněji zapojovali, což je jeden z hlavních principů štokholmského programu. Myslím, že opět musíme být trpěliví. Není to zas tak dávno, kdy vznikla systematická spolupráce alespoň vidíme pozitivní vývoj. Otázka zní, zda jsme spokojeni s tím daným tempem a rychlostí, zda bychom měli postupovat mnohem razantněji. Dále otázka rozhodnutí, která se týkají zamítnutí, kdy pohraniční stráže někoho zadrží. Tady bych to chtěl jasně vysvětlit. Frontex není evropskou agenturou, která rozhoduje, co je následný postup, jak postupovat s takovýmto migrantem, kterého zadrží pohraniční stráže, když probíhá koordinovaná společná operace. Členský stát vždy vede takovouto operaci a rozhoduje, eh, co se týče postupu, eh, žádosti o azyl, zadržení, čili jakékoliv administrativní rozhodnutí je vždy na hostitelském státu. Frontex se neříká, co se má dělat, jak se má postupovat. Tady se to musíme vyjasnit. To je jeden z důvodů, proč nejsme schopni mít přímý vliv a dopad, vliv na to, jak fungují a pracují členské státy. Spíše zajišťujeme dlouhodobý vývoj v této oblasti, používáme měkčí nástroje, jako je školení, osnovy a takovéto věci. To je přístup, který zajišťujeme. To samé se týká azylových případů a otázek, které se týkají lidských práv. Také je dobré, že jsme eh, měli možnost spolupracovat s UNHCR. Dva roky máme dohodu, jinak s UNHCR a s Frontexem a také IOM. UNHCR systematicky pomáhá při vytváření těchto školicích modulů které jsou otevřené jakémukoliv přeskumu. Bohužel vás nemohu nyní informovat o samotném obsahu, nicméně tyto informace obdržíte později. UNHCR má pracovníka, styčného důstojníka, který pracuje ve Varšavě Čili zde máme každodenní kontakt, každodenní spolupráci, také spolupracujeme s Agenturou pro lidská práva, čili tyto věci bereme opravdu vážně a děláme, co je v našich silách, abychom posílili uplatňování lidských práv v této oblasti pohraničních kontrol. Evropská politika a pracovní ustanovení. Myslím, že je dobré, že máme jednak evropská, evropské operační dohody a také je dobré, že členské státy mají bilaterální dohody. Já si myslím, že není zase tak velký problém, co je lepší, jak postupovat. Nejdůležitější je, že jsme schopni se vzájemně spojit a třetí země mohou být potom zapojeny do operační spolupráce. Nicméně naší prioritou je, abychom udělali, co je v našich silách, aby Frontex měl dohodu o spolupráci s těmito zeměmi, aby nevyužívala členské státy v případě eh, takovéhoto typu spolupráce. Doufám, že jsem odpověděl na všechny aspekty, které zazněly v daných dotazech. Bene, grazie, eh, direttore, per... Ano, děkuji srdečně. Panu Lajtinenovi výkonnému řediteli Frontexu. A teď budeme probírat další bod, který je bod číslo 6 a úzce souvisí s Frontexem. Jde o návrh rozhodnutí Rady doplňující šengenský hraniční kodec, pokud jde o ostrov vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích. Pan Bogerson, zástupce komise, se přihlásil o slovo, prosím. Gracias, señor presidente. La parola alla Commissione anche per... Eh, Děkuji. Komise má nyní slovo a poskytne nám doplňující informace. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže kontext tohoto rozhodnutí, velice stručně. Pan Leitenen hovořil také o námořních eh, hranicích, eh, těchto operacích a zde eh, to probíhá ve velice zvláštních podmínkách. Jednak je to evropské národní právo, které je uplatňováno, kde jsou velké rozdíly mezi členskými státy a také jsou zde rozdílné interpretace jednotlivých nařízení. Návrh tohoto nařízení je, abychom měli efektivnější činnost ze strany Frontexu, dále také poskytnout legislativní rámec, který je jasnější, je předvídatelný a v neposlední řadě zajistit plné respektování lidských práv a hlavně princip nenavracení, které je uplatňováno v rámci Frontexových operací. Je to velice technická záležitost rozhodnutí je velice podrobné, například jak by se měli chovat i jednotliví velící důstojníci, když přijímají rozhodnutí přímo na moři během operace. Také je to otázka interpretovaného rozhodnutí. Snažíme se eh, dospět ke společnému vodítku a společnému postupu, jak uplatnit mezinárodní evropské právo, jak by mělo být aplikováno členskými státy, když spolu spolupracuje v rámci jednotlivých Frontexových operací. Takže rozhodnutí předseda Baro, aby tento návrh byl vypracován v rámci Schengenského hraničního kodexu, což má doplnit kodex, který už existuje v rámci kontroly hranic a Máme vytvořit evropská pravidla pro evropské operace, které koordinuje Frontex. Spolupracovali jsme na tom dlouho s členskými státy, jsou to složité otázky a udělali jsme vše pro to, abychom dospěli eh, k společnému chápání daných pravidel, čili poté, co jsme předložili první návrh eh, v únoru loňského roku, tak jsme jej propracovali do října a předali jsme je výboru pro hraniční kodex. Sedm členských států bylo proti a zbytek členských států eh, nehlasoval, čili neměli jsme kvalifikovanou většinu, která byla proti, ale ani pro. Důvod různých eh, názorů vyplývá z právního eh, základu především je to otázka záchrany těchto lidí. Řada členských států by chtěla mít ne, zákonné nebo ne, nepovinné vodítko. Jsou tady různé interpretace národních zákonů a to je jeden z důvodů, proč vlastně předkládáme tento návrh. A za třetí chceme zdůraznit různá stanoviska mezi některými členskými státy, jak definovat pravidla, eh, co se týče vylodění Eh, těchto migrantů, kteří jsou buď zachráněni, anebo zadrženi. Čili eh, komise musela předložit eh, návrh pro rozhodnutí rady, která se nyní řeší na půdě rady. Máme tady termín do 7. února, potom Eh, Evropský parlament musí řešit do 7. dubna. Pane předsedo, jsem k dispozici k dalším otázkám. Grazie. Honorable eh, Busutil. Děkuji, pan Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, mám dva body. V první řadě je to otázka postupu. Není mi úplně jasné, jak je tady právní základ případě této iniciativy, jestli jsem to dobře pochopil, tak tady eh, postupujeme podle pravidel komitologie, ale požádal bych právní služby, pokud jsou dnes přítomny, aby mi to někdo vysvětlil. Jaký je, používáme právní základ a jaké jsou výsady Evropského parlamentu v případě této konkrétní iniciativy. Navíc, pane předsedo, bych chtěl také více informací o tom, zda Lizabonská smlouva má nějaký vliv. Je to iniciativa, pokud jsem to dobře pochopil, eh, která byla předložena předtím, než Lizabon vstoupil v platnost, ale řešíme ji v jiných podmínkách. Čili bych chtěl vysvětlení právního základu. Pokud nám to právní služby nemohou říct dnes, tak eh, jim tento dotaz můžeme poslat písemně, oni nám mohou také písemně odpovědět. Další poznámka je spíše politické povahy je zde údajně technická iniciativa, která ve skutečnosti eh, je velice významná z politického hlediska. Měli bychom tedy velice zvážit politické dopady této iniciativy. Především bych chtěl vědět následující. V Evropském parlamentu jsme často říkali, že je důležité eh, zajistit solidaritu, sdílení břemen, že jednotlivé členské státy kolektivně musí sdílet odpovědnost, když eh, se bavíme o přílivu migrantů. Pokud jsem dobře pochopil tento návrh, tak eh, se jedná o rozhodnutí ze strany Rady, která rozhodne, že pouze jedna konkrétní země by, ať už je to země A, B nebo C, tak by měla přijmout kohokoliv, kdo překročí externí hranice Evropské unie. A zdá se, že to je nepřímý protimluv eh, tomu, čeho chce dosáhnout Evropský parlament. Chceme zajistit solidaritu, ale naopak rada nám říká, ne, není žádná solidarita, pouze jedna země by měla přijmout příliv těchto migrantů. A já si myslím, že pro nás je to naprosto nepřijatelné. Z tohoto důvodu bychom měli velice pečlivě zvážit výsady Evropského parlamentu, až budeme dělat závěry nad touto iniciativou. Kolega Flotten, prego. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Souhlasím s oběma předřečníky, že to je velice komplexní oblast a má to velice závažné politické důsledky. Jedna věc, a je tady celá řada věcí, na které bych se mohl vrátit, je eh, článek 4 komise. Tady popisuje situaci rada, kde říká, že to je text, kde se uplatňuje princip nenavracení a jsou tady další ochranné opatření pro imigranty. Moje otázka na radu je, zda je určitá možnost, aby došlo k tomu, že tam nebude ten princip nenavracení. Pochopitelně je to obava nejen mé skupiny, ale celé řady nevládních organizací. Dále otázka komitologie. Já to chápu tak, že vycházíme eh, z článku Schengenského hraničního kodexu. Eh, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak mě zajímá, kde se do toho zapojí Evropský parlament. Asi nemáte čas na to odpovědět, ale já to chápu tak, že Evropský parlament bude mít možnost přeskoumat text Libe je vedoucím výborem po dvou měsících. Nevím, jaké je to harmonogram, ale bylo, bylo by dobré se to objasnit. Vím, že je to složité. Je tady celá řada bodů, ale pan Buzitel má pravdu, i paní Flotr má pravdu, že to má velké politické dopady, než se možná zdá. Eh, Děkuji. Co se týká právního základu, tak by bylo také dobré poslechnout si radu. Zdá se, že bojují se stejným problémem. Zítra dopoledne máme schůzi koordinátorů a bylo by dobré, aby se k nám připojili naši právní odborníci. Já si myslím, že parlament může říci ano nebo ne, ale tato dohoda pochopitelně je velice důležitá. Plně sdílíme ty obavy, co se týče sdílení břemen, ale musíme se dohodnout na těchto vodítkách, protože některé členské státy nejsou ochotny se zapojit do sdílení ehm, eh, těchto břemen. Je to taková nekonečná věc, čili tyto věci mají začít fungovat v roce 2005 a nyní máme rok 2010 a stále se hádáme o těchto um, ehm, vodicích, jak postupovat. Vlastně tento postup měl začít fungovat už dávno a komise dělala vše pro to, aby to prosadili u členských států, a naopak členské státy byly velice neochotny to přijmout, čili tady stojíme před velkým problémem. Musí se vyřešit problém mezi Maltou a Itálií, aby dospěli k dohodě, ale možná by bylo dobré, aby nás rada informovala, jak se vyvíjí situace dohoda mezi Itálií a Maltou. Eh, Děkuji. Teď jsme se vyslechli několik otázek i od pana Vosutila a on apeloval také na právní službu. Zda by byla tak laskavá odpověděla na některé z těchto otázek. Možná, že vy, paní Kalčon, byste mohla poskytnout nějakou otázku či přispět některými argumenty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 Sì, la parola in verità era per i servizi se brevemente, perché siamo in ritardo. Posso... My jsme chtěli vlastně dát slovo na předprávní a možná, že právní služba přispěje troškou do mlína, prosím. My, siamo al punto seguente. Bene, siamo, siamo in ritardo, mi pare che il contributo... Velmi dobře, jsme poněkud pod časovým tlakem, nicméně příspěvek právní služby byl nesmírně důležitý. A navíc Položíme také písemnou otázku a dostaneme na ní také písemnou odpověď. My jsme skutečně pod velkou časovou tísní, takže začneme hlasovat, pakliže nic proti tomu nemáte. Bod 8. Udělení absolutoria za rok 2008 souhrný rozpočet díl 3 komise. Fernando López Aguilar. Prosím, budeme hlasovat ještě minutku. Pane předsedo, já jsem zapomněla hlasovací lístek. Když budeme hlasovat elektronicky, mohu zvednout ruku? Quindi per chi non ha la testa... Ano, paní Somar zapomněl hlasovací kartičku, ale je dostatečné. Bude dostačující, když zvednete ruku při hlasování. Takže bod 8, udělení absolutoria. Máme tady pozněcí návrh pana Vosotila. o něm budeme hlasovat. Plus ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Schváleno. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Přijato. Vynikající. bod 9. Tady máme dva pozměňovací návrhy. Paní Beriát, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhý pozměňovací návrh, pan Vosotil, plus ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Přijato. A závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Bod 10. Tady máme jeden pozměňovací návrh a ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, Závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, rovněž přijato. Další bod, to je bod 11, máme tady dva pozňací návrhy, paní Veria, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2, pan Puzutil, plus ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, držel se, rovněž přijato. A závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Další bod. Evropská Policejní akademie. Máme dva pozměňovací návrhy. Kdo je pro první? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato druhý pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Třetí pozměňovací návrh ústní pozměňovací návrh rovněž od pana Busutila, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Frontex, to je bod 13, pozměňovací návrh pana Busutila, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhý pozměňovací návrh byl stažen. Tři se stane dvojkou společně s ústní pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. I tento pozměňovací návrh byl přijat. Závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pan Coelho žádá o slovo. Prosím. Vy jste se k nám nyní dostavil a chtěl jste hovořit ještě k bodu číslo 7. Prosím, máte slovo. Presidente, no âmbito da eh, apreciação dos vistos de longa duração, temos dois relatórios. Španěla, prego. Děkuji. předám slovo španělskému předsednici, prosím. Burgos. Burgos. Děkuji. Komise má slovo. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu stručná. Komise může potvrdit to, co vysvětlil pan Koilo. Důvod, proč v loňském roce komise předložila dva návrhy, byl ten, že otázky, které byly v návrhu, spadaly pod postup spolurozhodování, zatímco další oblasti spadaly pod postup konzultace. Poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, celý tento návrh spadá pod postup spolurozhodování, takže v této nové situaci mít dva oddělené návrhy není nutné, čili proto španělské předsednictví navrhuje, aby došlo ke sloučení těchto dvou návrhů. Když eh, Coelho, bude se chtít pan Coelho tím ještě jednou zabývat? Maltrsan technike. Srdečně vám děkuji. Pak, když s tím souhlasí eh, komise, s tím, co bylo právě řečeno, tak můžeme postupovat v našem programu. Komise? Každý, kdo se chce přihlásit o slovo, prosím, má možnost to učinit. Musíme podat eh, pozměňovací návrhy do 18. ledna pro konsolidované znění. Děkuji panu Koeliemu a budeme pokračovat s bodem 14. Jedná se o právo na tlumočení a překlad při trestním řízení. Baroness Ledfordová má slovo. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak víte, návrh, kdy jsem vypracovala jako zpravodaj, byl to vlastně návrh zprávy, loni na podzim odpadl vzhledem k přijetí Lisabonské smlouvy, čili nemusíme mít nový postup, protože má zpráva nebyla odhlasována ani na půdě výboru, ani na plenárním eh, zasedání, čili tím se dostáváme do situace spolu legislátora, spolu s radou a také eh, rada poslední den před vstupem Lizabonu v platnost 31.12. Eh, přijala cestovní mapu, čili jak se bude postupovat případě těchto práv. Čili je to konkrétní opatření, které se týká cestovní mapy. Jsem velice ráda, že pokračujeme v zahájené práci, která se týká překladu a tlumočení, nejen, že mám ráda iniciativy členských států, ale je to nejrychlejší možnost, jak zajistit pokrok kterého bylo zaženo v komisi, jak překonat nové překážky v případě hodnocení dopadu, což mě trvalo asi půl roku, takže jsem velice ráda, že počet členských států, já nevím, jich tady asi sedm, se shodlo na tom, že tento návrh předloží. A také předkládají studii o hodnocení dopadu z loňského roku, což byla studie, kterou předložila komise, čili je to trošku neortodoxní přístup, nicméně velice užitečný a pragmatický především v situaci, kdy bychom neměli zastavit tento proces. Jaké jsou vyhlídky. Je možné, že bychom mohli mít eh, dohodu v rámci prvního čtení a vše by mohlo být eh, dokončeno v rámci španělského předsednictví. Já jsem se eh, dohodla se stínovými zpravodaji, že tady budou přiloženy dvě ústní otázky, které jsou na programu plenárního zasedání příští týden. Oproti různým řečem nechci stáhnout tyto ústní otázky. Je pravda, že to znění bylo změněno, protože to znění bylo z prvního prosince, ale v tu dobu jsme nevěděli, co se stane. Nicméně nemá cenu tyto otázky nově formulovat. Já si myslím, že pokud tam máme čas, tak stojí za to, abychom měli rozpravu na toto téma, protože Eh, v kontextu nové komise, přípravy akčního plánu, jak implementovat štokholmský program, je důležité, abychom se na tyto otázky zaměřili a abychom měli určitý politický závazek, abychom zajistili další pokrok v implementaci cestovní mapy nejen v této oblasti, což je první krok, ale i v ostatních krocích, které se plánují, protože já pevně věřím, že všechno v cestovní mapě a co je nad rámec této mapy je nejen důležité, ale skutečně už se to mělo řešit dávno. Je důležité, abychom měli jasná opatření, ano. Chtěli jsme jeden jasný postup, buď rozhodnutí nebo směrnici, nařízení nebo směrnici, ovšem nedohodli jsme se, takže je důležité vidět sklenici na půl spíš plnou než prázdnou. Měli bychom maximálně využít jednak obsahu, ale také eh, rychlosti. Měli bychom maximálně efektivně postupovat. Tady v tuto chvíli řeším několik eh, případů a vycházím z vlastních zkušeností, co se týče evropského zatykače, tak eh, mý můj volický okrsek, který podporuje můj přístup, protože v tomto případě někteří lidé z mého okrsku byli posláni zpět, čili musíme posílit tuto oblast. Pokud chceme posílit obecně vzájemné uznávání evropského zatykače, tak musíme zcela jistě posílit vzájemnou důvěru a bohužel v tuto chvíli taková ta důvěra skutečně pokulhává. Dále v kontextu vyjednávání, snad budeme mít dost času, Když porovnáte moji zprávu s návrhem rady, tak tady byla politická dohoda. Vidíte, že jsou tady citlivé otázky, které se musí vyřešit, které se týkají rozsahu práv, která jsou garantována v tomto návrhu směrnice. Chtěla bych eh, říci, že tady společný závazek, abychom postupovali eh, v souladu s judikáty eh, v oblasti lidských práv. Musíme mít v souladu tzv. štrasburský a lucemburský systém, pokud chceme mít společný systém, tak tento společný systém se nesmí nějak odlišovat v těch základních interpretacích. Velice vítám podporu a zpětnou vazbu, kterou jsme získali eh, od Rady Evropy. To bylo velice užitečné. Poslední věc, bylo plánováno v rámci rámcového rozhodnutí doplnit legislativní nástroje spolu s rozhodnutím, ne rozhodnutím, které se týká cestovní mapy, ale které se týká interpretace a pardon, překladu a tlumočení. Eh, chceme mít takzvané měkké právo, měkký zákon, členské státy nechtějí mít takzvaný tvrdý zákon. Já bych ráda navrhla, že parlament by měl být spolu eh, legislátorem jak v případě nařízení, tak směrnice. Čili bych požádala právní služby, aby nám řekly své stanovisko, zda tomu tak eh, může být. Myslím, že vysvětlující prohlášení ze strany rady navrhuje, že si nemyslí, že by Evropský parlament měl sehrát tuto úlohu, ale mně přijde, že by stalo za to se na to podívat, protože jak můžete rozhodnout legislativní opatření, to, co je ve směrnici, i když nevíte, jaké bude doplňující nařízení, které má poradní úlohu, čili tady bude klíčové rozhodnout tu hranici. A nemůžeme vyjednávat směrnici, pokud nevíme, co bude v usnesení. Čili bych požádala zástupce právní služby, aby nám k tomu řekli své stanovisko. Eh, Španělské předsednictví, prosím, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera en primer lugar Děkuji. Komise má slovo. Prosím. Pan Karolin Mouhn. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych říci pět stručných bodů. V první řadě komise je skutečně potěšena tím, že byla přijata cestovní mapa v říjnu 2009. Podobně jako parlament se komise myslí, že legislativa v oblasti eh, procesních práv eh, si dává na čas. Za druhé, chceme pracovat efektivně, rychle v přijímání všech opatření této cestovní mapy, Tady pět opatření. První opatření je následující, které se týká tlumočení a překladu. Doufáme, že komise Eh, předložit další čtyři opatření VA a měli bychom je předkládat eh, v rychlosti jedno opatření každý rok a měli bychom začít eh, v červenci. První se týká právo na informace v rámci trestního řízení a měli bychom takto postupovat až do roku 2013. Za třetí, co se týče opatření A, komise to chtěla předložit jako návrh směrnice, ale z institucionálních důvodů, na které poukázala paní zpravodajka, jsme neměli možnost postupovat tak rychle jako členské státy. Členské státy v podstatě recyklovaly text, eh, na kterém se dohodli 23.10. pro tuto iniciativu. Za čtvrté, tento text, který se dohodl 23. října, přijímá nejnižší společné jmenovatele. A chtěli bychom mít eh, text, eh, který naopak bude zajišťovat eh, maximální standardy. Možná by bylo rozumné vrátit se k původnímu návrhu komise z července 2009, což bychom předložili jako návrh komise a tento text poskytuje mnohem vyšší úroveň ochrany obviněných a možná to jsou minimální standardy, které by měly být naplňovány a spolu s Evropským parlamentem bychom tyto standardy mohli ještě zvýšit, abychom mohli předložit eh, závěrečný text, který by se podobal původnímu návrhu rady. A za páté, tento text, ať už přejmeme cokoliv, musí být v souladu s Evropskou umluvou o lidských právech. Původní návrh komise z července 2009 byl odeslán do Štrasburku, takže odborníci eh, z eh, Soudního dvora pro lidská práva eh, jej schválili. To znamená, že tato standard, tyto standardy nejsou nižší než Evropská úmluva o lidských právech a je důležité, aby tento text, který se nyní projednává, byl také schválen Štrasburkem Máme určité obavy, že jsou tady možná dvě oblasti, kde tomu tak nebude, kde ten standard není v souladu s evropským standardem úmluvy o lidských právech. Romero López. Prego. Paní Romero López, prosím. Sí, gracias, presidente. Bene, prima di, di andare oltre Dříve než postoupíme dál, tak bych chtěl poukázat na následující. My jsme se obrátili také na právní služby. Já nevím, zda právní eh, služba je schopna podat ucelený obrázek, ale možná, že by alespoň se zmínila o tom či onom bodu. Děkuji. Io la ringrazio, la ringrazio molto per questi suoi tentativi, ma in questo caso... Pane předsedo, já srdečně děkuji za tuto iniciativu, ale já jsem trošičku v úzkých, protože zcela přesně nevím, jak vypadá ta situace. Písemná odpověď právní služby by mohla vést také k tomu, aby došlo k propojení těchto dvou právních aktů. Takže eh, a pan předseda říká, děkuji za vaše pochopení. Vím, že se jedná o velmi komplexní postup a samozřejmě vím, že právní služba musí dostat radu. Prosím, paní Redford. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem se takto okamžitě obrátila na právní služby. Pochopitelně to mohou udělat písemnou formou. Bylo by dobré, aby to dělali co možná nejdříve. To bych byla velice ráda. Vítám poznámky ze strany zástupkyně komise. Vím, že na těchto otázkách pracuje velice dlouho a pokud mohu říci, tak skutečně Karolin je hrdinkou v této oblasti. Myslím si, že jsme přijali cestovní mapu. Bylo by ideální, kdybychom měli procesní práva jako právní opatření. Nicméně máme schválení ze strany rady, který, která schválila program pro práva, která uplatňují lidé, kteří jsou eh, v trestním řízení. Komise v podstatě, když se bavíme o těch nařízeních, že přijde každé nařízení eh, jeden rok, tak je to velice rychle v bruselském měřítku, ale pochopitelně čím rychleji to schválíme, tak tím lépe. Ale neustále budeme mít eh, nedokonalé opatření v oblasti trestních eh, nařízení poté, co eh, evropský zatykač vstoupil v platnost, čili je dobré, abychom udělali co v našich silách. Nicméně Snažíme se postupovat v rámci tohoto řízení. Těším se na další spolupráci nejen s vámi, ale také s radou a možná by bylo také dobré, abychom odděleně na tom pracovali eh, s komisí, protože zcela jistě máme velice ambiciozní cíle. Rychlost, to je důležitý bod ale dovolte, abych přešel k dalšímu bodu, to je bod 15, některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámem bin Ládinem v síti Al-Qaida. Pan Koskut, prosím, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Het is niet de eerste keer dat we hierover praten. Děkuji, pane předsedo. Není to poprvé, že hovoříme o této záležitosti a jistě ani ne naposledy. Budu stručná. Měli jsme celou řadu diskuzí, byly také přijaty přijata usnesení k těmto opatřením. Zde se nejedná pouze o obsah, ale také o právní základ tohoto návrhu. Jako výbor parlamentu zastáváme ten názor, že právním základem musí být článek 75. Bohužel komise nesouhlasila s námi a byla spíše pro článek 15, pro současný právní základ. My jsme se obrátili na komisi, na právní službu komise, ale také na právní službu rady, protože toto téma je důležité. A to hlavně v souvislosti s celým komplexem otázek. Jedná se o otázek o článek 75. Tím jsme se zabývali 15. prosince. Ale nezávisle na tom, co jsme říkali my jako parlament, nezávisle na právním základu, existovala ještě další otázka. Komise a rada vyžadovali přizpůsobení původního nařízení, a to na základě článku 250. A nyní o tom hovoříme znovu. A mohli bychom se také obrátit na soudní dvůr a to na základě článku 215. Ale jedna věc se musí stát. Jako příslušný výbor, právní výbor, se musí zabývat touto otázkou. A to i vůči předsedovi parlamentu. Z toho důvodu apeluji na vás všechny a prosím vás o to, zda byste podpořili názor předání této otázky právnímu výboru. Pan předseda, máte komentáře k tomuto návrhu eh, kolegyně Poskůr? Ne, nejsou žádné, takže můžeme postoupit k dalšímu bodu. Dobře, tato záležitost bude eh, předána právnímu výboru. A poslední bod našeho pořadu jednání je sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Bohužel kompetentní kolegyně tady není, má další závazky, takže dám slovo panu Pozitilovi. Prosím. Děkuji, musím přiznat, že nejsem připraven na toto téma, i když jsem si přečetl určité materiály a poznámky a kolegyně mě informovala, že se nedostaví nic. Jsem pochopil, že dnes v podstatě jenom požádáme radu, aby nám poskytla informace o tom, jaká je situace v případě tohoto návrhu, čili podobně jako ostatní kolegové se velice těšíme na to, až nás rada bude informovat o tom, jaká je v této oblasti situace. Děkuji. A tím pádem dávám slovo radě.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 Pan předseda, děkuji, děkuji vám srdečně za vaše příspěvky, které byly velmi komplexní a týkaly se také komplexního tématu. A jistě musí vycházet také z nových eh, reálných podmínek v Evropské unii. Vše se musí odvíjet velmi rychle. Jak bylo řečeno, budeme toto otázku probírat na příštím zasedání. Děkuji vám všem a přeji vám hezký večer.